které předsedám a která se jasně vyjádřila i e, vůči té řecké kauze. Děkuji. Děkuji, tím uzavíráme debatu a hlasovat budeme zítra. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na programu, což je bod týkající se zprávy paní Pětikainen o Evropských fondech rizikového kapitálu a Evropských fondech sociálního podnikání. Paní zpravodajko, máte slovo. Arvoisa puhemies. Europa... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Evropské hospodářství je vysoce závislé na evropském bankovnictví. A to samozřejmě znamená, že zde je obrovský problém pro malé a střední podniky v tom, aby dostávali dostatečný objem finančních prostředků. Získávání financí je často pro ně velkou překážkou. Proto je v EU potřeba najít inovativní způsoby, jak financovat, jak si rizikovější, ale inovativnější produkty. Hovoříme tady o nových nápadech malých a středních podniků, ale hovoříme i o větších projektech. Akutně potřebujeme na vnitřním trhu více rizikového kapitálu. Zkrátka ho potřebujeme víc. Ale zatím je ten trh hodně vzdálen tomu, jak to třeba vypadá ve Spojených státech. Náš trh s rizikovým kapitálem je například pětkrát menší než srovnatelný trh ve Spojených státech. Je to vždy organizováno na národní úrovni, což pak omezuje možnosti dalšího růstu a zpřístupňování těchto prostředků což je velice důležité například v oblasti eh, inovací v životním prostředí a tak podobně. Zajímavé je podívat se třeba také na to, jak tyto věci fungují v Izraeli nebo v Ázii. A i když se kapitál dostane k té správné společnosti, k tomu správnému nápadu, tak ty takzvané startupy potřebují pak ještě dodatečné finance, aby mohly co nejrychleji růst. Až příliš často dochází k tomu, že firmy vůbec nevědí, Eh, jestli pro svůj nápad dostanou finance. Co se pak stane? No když nedostanou peníze z Evropy, tak se po nich poohlédnou jinde. A proto se v roce 2013 EU rozhodla zavést ten takzvaný EU Vega pas, což je jeden z prostředků v našem systému rizikového kapitálu ale zatím to nefunguje tak, jak jsme si mysleli, že v dubnu 2016 pouze zhruba 70 projektů eh, o tuto podporu žádalo. Myslím si, že musíme eh, řešit nedostatky eh, tohoto systému musíme ho zlepšit. Máme například problémy s registrací firem, s registrací projektu a jsou tím pádem i problémy s dostupností tohoto kapitálu. Takže ty minulé myšlenky nefungují. Naopak někdy fungují zcela protichůdně. E, pak je tady také problematika zadluženosti malých a středních projektů. Chceme, aby EUVK fungovalo lépe. Potřebujeme fungovat podobně, jako to funguje ve Spojených státech, kde je možnost eh, usnadněného toho následného financování a vůbec jednoduššího režimu pro financování malých a středních podniků. Toto je součástí návrhu komise. Máme náležitou podporu z rozpočtu EU. Eh, jde nám o to, abychom přilákali kapitál a velké institucionální investory. Nicméně máme zde stále problémy se systémy národního zdanění, e, které se liší a toto není tedy v působnosti EU, ale myslím si, že malými krůčky se můžeme dostat dál, e, aby k těmto principům docházelo. Aby se zajistilo, že všechny fondy budou mít stejné zacházení napříč EU. Děkuji. Senior Vela. Děkuji, pan Vela. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Váš hlas bude významným krokem k dokončení dalšího prvku kapit- Unie kapitálových trhů. Posílí pravidla pro fondy rizikového kapitálu a Evropské fondy sociálního podnikání. Rizikový kapitál je důležitým zdrojem financování pro podniky a startupy v jejich fázi expanze. Poskytne jim eh, kapitálové intenzivní eh, finanční podpory. Je to eh, důležité pokrytí nedostatku prostředků, eh, když eh, je nemožné zajistit i jiné přístupné prostředky. Bohužel ale Evropa pokulhává v této eh, oblasti kapitálového trhu. Rizikové kapitálové trhy jsou fragmentované, nacházejí se spíše v několika státech a v menším rozsahu. Tady eh, je záměrem vyřešit tyto nedostatky, vytvářet integrovanější eh, trh rizikového kapitálu tím, že se vytvoří celoevropská označení to povede, eh, že se budou eh, takto moci fondy lépe kvalifikovat po celém evropském trhu. EU VK už má určitý mm, úspěch, už máme kolem 126 takovýchto označených fondů za poslední měsíc, ale to není všechno, abychom čelili této výzvě. Pokrok je poměrně pomalý, pouze sedm fondů bylo prozatím notifikováno. V rámci CMU projektu tyto nařízení o EU, a EU SEF označují, že je prioritní, aby se tato označení staly efektivním způsobem, jak zajistit sociální eh, financování a financování z rizikového kapitálu. My jsme zavedli tři hlavní změny, abychom vylepšili a urychlili růst a fungování těchto fondů. Rozšířili jsme škálu eh, těch eh, přístupných eh, možností, možností přístupu na trh, aby se tam zahrnuli i velcí správci trhu. Ti, kteří mají kapitál v hodnotě více než 500 tisíc eur. Toto umožní rozsáhlým podnikům a podpoří to eh, také důvěru v investory. Dále jsme také umožnili do eh, středně velkých a menších podniků na rozrůstajících se trzích. To by mělo navýšit možnosti diverzifikace, které bude navyšovat fond EU VECA a bude jej tak činit více atraktivnější pro investory. Snížili jsme za třetí náklady. Zrušili jsme určité eh, členskými státy eh, vnucené poplatky. Také jsme zjednodušili postupy registrace a ta nová pravidla pro fondy EU VK tvoří součást těch opatření, která předkládáme, abychom podpořili inovace, posílili evropský trh eh, rizikového kapitálu. Prokázalo se tedy, že ze strany zákonodárců je tu opravdový závazek jít i cestou nezbytných kompromisů. Ten závěrečný text vede tedy k zjednodušování, k větší efektivitě a také tu činíme praktické kroky, abychom objasnili roli ESMY, Eh, což eh, by mělo vést opravdu ke konzistenci v postupech mezi jednotlivými národními orgány. Komise vítá tyto změny. Doufáme, že to ještě oživí více cestu um, schůdnosti těchto dvou systémů EUVK a EUSEF. Doufám, že se blížíme o další krok blíže k ekonomice vedené inovací, že odstraníme bariéry, které nyní tyto uh, fondy na evropské úrovni zaznamenávají. Vítáme i tuto příležitost, abychom opět poděkovali Evropskému parlamentu a paní zpravodajce, paní Pietikainen, stínovým zpravodajům a také panu Gualtierimu za jejich úsilí a konstruktivní přístup i z průběhu jednání v trialogu. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji, pane komisaři, a nyní pan Stolojan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Slabina kapitálových trhů v EU je nedostatek e, e, skutečných fondů rizikového kapitálu. Toto je největší, nejdůležitější kvalitativní rozdíl mezi evropskými kapitálovými trhy a mezi americkými kapitálovými trhy kde tedy v USA tyto druhy fondů financují zejména tzv. startupy, začínající firmy, které pracují na inovativních projektech. A proto mohu jedině přivítat eh, návrh Evropské komise a dohodu mezi paní spravodajkou a všemi, kdo na tomto projektu spolupracovali, protože takovými to opatřeními můžeme zlepšit podmínky pro vytváření a fungování těchto fondů. A otevíráme tak možnost financovat start-upy a malé a střední podniky. Rovněž můžeme posílit roli ESMA. Proto budu jednoznačně hlasovat pro tento návrh. Děkuji. Pan Konsolina. Ano. Revize těchto fondů e, umožní e, nastartovat růst a vytvářet nové stabilní pracovní e, posty a vytvářet příznivější podmínky pro investice. Ano, tyto fondy rizikového kapitálu nejenom financují konkurenceschopné technologické inovativní firmy, ale také tvoří pracovní místa. Já znám hodně zkušenost, mám hodně zkušeností, eh, především z Itálie, podniků, které mohly čerpat z těchto fondů a ty skutečně se mimořádným způsobem rozvinuly potom. V podstatě tady intervence ve čtyřech dimenzích. Za, dimenzích. Za prvé Eh, rozšířit možnost využívání těchto nástrojů, včetně pro ty eh, fondy, které spravují majetek ve vyšší míře, větší fondy, tak abychom i mohli eh, zajistit širší záběr investic a tím se sníží i náklady na zprávu. Druhá, druhá věc. My chceme, aby to byly skutečně evropské fondy. Ano, pokud jde o registraci, dohled v členských státech, tím, že budeme i zajišťovat koordinaci přes ESMA. Dále musí být bezpečnější tyto fondy, jistější, bezpečnější, větší garance, větší záruky, pokud jde o zprávu těchto fondů. A nakonec také povinnost reportingu tak, abychom zahrnuli i popis třeba environmentálně klimatických rizik, které třeba vzít do úvahy také při investicích. E, myslím, že všichni můžeme být spokojeni s touto prací, protože toto nové nařízení bude znamenat, že budeme podporovat sociální podnikání, technologicky rozvinuté podnikání budeme lépe propojovat veřejné a soukromé investice, budeme více sloužit reálné ekonomice a nakonec eh, i zde to bude znamenat eh, i ochranu pracovních míst a to je velice důležité. Proto děkuji paní zpravodajce. Děkuji. Pan Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Je potřeba abychom posílili dohledová opatření v této oblasti. Je velice důležité, abychom eh, zajistili více inovace v Evropě. Eh, přičemž ten původní návrh komise nešel, nešel dost daleko a návrh paní Pěti, Pětikajnen ho značně vylepšil. Nicméně je potřeba eh, provést to celé ještě rychleji, protože ta propast mezi podporou nových společností v Evropě a jinde je stále velmi veliká. A proto musíme pomáhat malým a středním podnikům ještě více. Je potřeba omezit byrokratické náklady, je potřeba ten proces usnadnit. Je potřeba, aby lidé, kteří mají důležité nápady, ale nemají peníze, k těm penězům měli přístup. Například má země Řecko se potýká s hospodářskou krizí, s depresí. Proto je potřeba, aby lidé mohli hledat financování mimo vlastní zemi, pokud na národní úrovni je zajistit nelze. Potřebujeme eh, zde více dalších kroků a potřebujeme více Evropy. Děkuji. Pane Papademulis, je tady na vás eh, modrá karta od pana Obrna. Eh, děkuji. Pane Papadimule, nesouhlasil byste se mnou, že vlády jsou často eh, velice nekompetentní eh, pro tuto věci. Eh, jsou to byrokrati, kteří nemají žádné zkušenosti s biznesem a tím pádem není na místě, aby se angažovali na kapitálových trzích, na burze a tak dále. Přece kapitalismus je nejlepší způsob, jak zajistit, že malé podniky, mladé podniky budou růst. Upřímně, já byl v biznisu 30 let a neustále zjišťuji, že pokud máte dobrý plán a dobrý projekt, tak se vždy najde někdo, kdo ho bude chtít financovat. Proč bychom měli plítvat penězi daňových poplatníků e, za něco, co by měli řešit finanční trhy a burza? Toto je nesmysl, je to plítvání penězi daňových poplatníků. Pane Mm-hmm vy si nemyslíte, že Evropská unie by byla dobrá věc a proto je jasné, že si nebudete myslet, že poskytnutí pomoci malým firmám na eh, evropské úrovni eh, je dobré. Přece vy byste nejraději měl nějakou kapitalistickou džungli bez jakýchkoliv pravidel. V tomto já s vámi nesouhlasím. Eh, možná to, co jste řekl, platí o vaší vládě, ale rozhodně to neplatí o té mé. Děkuji. Prosím, klid. Pan Mono. Pane komisaři, doufám, že eh, mě budete poslouchat. Nejprve přiznávám, že máme velké pochybnosti ohledně vůbec nutnosti rozvíjet eh, financování evropských eh, Mm, podniků přes burzu, obligace, to je na úkor tradičních bank, které jsou aktivní v evropské ekonomice i na úkor konkurenceschopnosti bank v Evropě. A <clears throat> vlastně toto nařízení o těchto fondech rizikového kapitálu a mm, fondu sociálního podnikání mm, to bylo přijato před čtyřmi roky. Je to předčasné. Vlastně tak se eh, <clears throat> ale bylo třeba, aby se to pouze pomalu rozvíjelo. A teď nakonec komise si myslí, že to je snad velice naléhavé, aktuální, že jsou malé ty fondy, ale pokud jde o rizikové, rizikový kapitál, tak samozřejmě small is beautiful, jak se říká, tedy financovat malé projekty. A Eh, lokální sociální ekonomika, ano, to často je nezbytný předpoklad vůbec proto, aby někdo mohl eh, eh, uspět a často ale právě jenom na národní úrovni. Proto do toho by neměly vstupovat ty velké mezinárodní investiční společnosti. Proto ten Evropský fond by měl být skutečně evropský, evropský a také i bychom neměli měli tedy eh, jít cestou těch hedge fondů, jak to máme v tom nařízení, které jsme přijeli v roce 2013, protože tak vlastně tento kapitál se eh, jaksi utopí eh, v té propasti nadnárodního kapitálu a zde je třeba postavit čínskou zeď mezi různými typy investic a různými tituly, se kterými se obchoduje a to je nezbytné a proto my se zdržíme během hlasování. Senor Mono? Pane Mono, je tady na vás modrá karta od pana Kobrna. Eh, merci, monsieur Mono. C'est très charmant, très gentil. Děkuji, pane Mono, to je velice laskavé. Eh, rád bych se vás zeptal na toto. Já si myslím, že tento kapitál eh, půjde do určitých společností, eh, nevím, že by to mělo jít do Británie, nevím, jak to vypadá ve Francii, ale to, že dáte těmto firmám peníze na úkor jiných firm, které se snažili vlastně eh, eh, si získat peníze sami a zvedli zadky a něco dělali, přece tyto firmy budou mít obrovskou výhodu a budou moci rozdrtit firmy, které se spravedlivě snažily si vynutit místo na volném trhu. Tento socialismus a komunismus je přece špatný a je to proto, proto že Evropská, proto Evropská unie krachuje eh, ať už říkají řečtí komunisté cokoliv. Tento socialismus i ve Francii rozbil francouzský podnikatelský duch, eh, francouzského podnikatelského ducha. Souhlasil byste v tom se mnou? Já si pamatuju, že máte, připomínám, že máte 30 vteřin a ne minutu, pane Mono. Oui, cher collègue. Euh, ano, milý kolego Davide Kobrne, já myslím, že Eh, eh, v podstatě jsme na stejné eh, vlnové délce, jsme konzervativci, liberálové, my tedy ve Francii, proti socialismu, proti komunismu jsme u nás, proti <clears throat> ekonomickému extremismu. Prostě jednoduše jsme pro kapitalismus a samozřejmě jsme pro rizikový kapitál, poněvadž riziko bude odměněno tou výkonností. Ale jediný problém je, že předtím, než toto mm, Eh, eh, by mohlo existovalo, tak my jsme měli také trhy, které, invest, eh, které kap, mm, financovaly tyto rizikové podniky a prostě mm, myslíme si, že by Evropa do toho neměla intervenovat, takže proto se zdržíme. Děkuji, pan Fernandez. Sí, buenas tardes. Dobré odpoledne, děkuji pane předsedo. V první řadě chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za její práci a také kolegovi Kosolinovi a Kostinovému zpravodaji za to, že se nám podařilo dosáhnout dohody, kterou odhlasujeme zítra. V tomto volebním období jsme zaznamenali velice závažnou ekonomickou krizi a projekty na eh, podporu a podnícení a eh, poptávky jsou, a zaměstnanosti jsou velice dobré. A jednou z hlavních os tady je podpora právě kapitálového trhu. Je pravda, že jsme za poslední roky pracovali hodně. Předložili jsme nové nařízení o měnových fondech, také nařízení pro usnadňování vytváření těch brožur prospektu a také jsme provedli nedávno trialogy o aktualizaci pravidel Evropské unie na kapitálové požadavky a to dnešní nařízení, které projednáváme, jde ve stejné linii, tedy usnadnit budování toho vnitřního trhu s kapitály prostřednictvím usnadňování, aby bylo ještě jednodušší používat eh, nebo mít přístup k těmto eh, fondům rizikového kapitálu a fondu sociálního podnikání. Naše skupina se velice eh, zasloužila o to, abychom tu měli ty požadavky například na kontroly ze strany ESMY, na požadavky na menší investory, na nezbytnosti také zhodnocení environmentálních aspektů, aby se tedy plnily i ty závazky z eh, pařížské dohody a aby se činila opravdu adekvátní rozhodnutí. Jak předeslal můj kolega Papadimolis, ještě je zbývá dlouhá cesta protože malé podniky vnímají velké výzvy, velké překážky, když se chtějí zapojit do, vnitřní, do toho trhu s kapitály, například administrativní překážky a já myslím, že většina těchto reform je nasměřována na ty střední velké podniky, které se již účastní toho kapitálového trhu. Takže teď by se možná komise mohla zamyslet nad tím, jak usnadnit ty možnosti financování nejen těm středně velkým podnikům, ale těm menším. Děkuji. Děkuji. A nyní mám tedy tu čest předsedat parlamentním diskuzím já a předal bych slovo panu Annemansovi za ENF na jednu minutu. Prosím, máte slovo. Vážení kolegové, dnes dopoledne to tu již e, zaznělo Kapitálový trh by měl zvýšit svoji rychlost nebo jeho vytváření. Ano, samozřejmě. Brexit, s ním jsou napojeny nejrůznější eh, hrozby, možné ztráty a londýnské city je jedním z těch velkých aktérů z kapitálového trhu a my si myslíme, že tedy tato hrozba tak eh, jak se tu tedy zobrazuje, by měla mít určitou reakci ještě předtím, než se budou realizovat a konkretizovat ty evropské plány. Myslím, že to je takový náš hlavní problém s touto eh, zprávou Myslíme si, že to ostatně není ESMA, ale hlavně členské státy, které by měly hrát tu hlavní roli ve vytváření těch fondů rizikového kapitálu a fondu sociálního podnikání, protože v opačném případě bychom šli jaksi proti eh, charakteru samotného evropského kontinentu s veškerou jeho různorodostí. Děkuji a Nyní má slovo pan poslanec Alfred Sand na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ten eh, návrh, před, eh, který máme před sebou, má zásadní problém. Dostupnost eh, kapitálu podnikům a startupům, které jsou ve fázi expanze. Takové financování by mohlo být zprostředkováno prostřední systému OTC, například eh, v Severní Americe, ale v Evropě takové možnosti byly ještě podhodnoceny. Lidé si přejí mít eh, lepší možnosti mediace nebo podpory, eh, měly by být zapojeny inovativní postupy a je třeba posílit také Eh, roli ESMY, nicméně toto nařízení by nemělo být velkou zátěži. Iniciativy na podporu startupů se týkají zejména digitálních eh, zábavných eh, pořadů a je důležité posílit také projekty ve věci inženýrství a environmentálních technologií je třeba stanovit jasné priority a propojit tedy i ty struktury rizikového kapitálu a příslušná oddělení také na technických institutech a univerzitách. Tady eh, si myslím, že by bylo dobré mít takové speciální programy pro eh, vzdálené regiony a ostrovní oblasti. To by také napomohlo rozvoji této, eh, tohoto tématu. Děkuji a nyní má slovo pan poslanec Fronzulika. Uh, bardzo dziękuję, panie prezydent. Ladies and gentlemen, even though considered... Děkuji, pane předsedo když eh, zvážíme hlavní prvky obou těchto ačních plánů, jak Fondu pro rizikový kapitál, tak Fondy pro sociální podnikání, podnikání, tak vidíme, že ty programy se koncentrují do několika málo členských států a jsou stále maloškálové. Proto mimo jiné vítám reformu navrhovanou v této zprávě, protože jsem přesvědčen, že tato zpráva popisuje opatření, která eh, mají za cíl stimulovat riziko, eh, rizikový kapitál v Evropě a zajistí lepší příspěvek těchto dvou programů pro vnitřní trh, zajistí financování a kapitál pro firmy všech velikostí ve všech členských státech. Eh, na jednu stranu zvlášť podporuji návrh snížit eh, Prahy pro fondy rizikového kapitálu na 50 tisíc euro, protože tím zvýšíme přístup k financování a rozšíří to možnosti pro financování. Na druhou stranu podporuji také striktnější dohled na eh, evropské úrovni posílením role ESMA. Tím zabráníme úniku peněz z těchto fondů a pomůže to stabilizovat trhy a usnadní to přeshraniční operace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Frunzuliko. A teď přecházíme k proceduře Catch the Eye. Prosím, jako první má slovo Nikola Caputo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo v rámci strategie budování jednotného evropského trhu, tak eh, eh, cílem je eh, Unie kapitálových trhů a cílem je podporovat kolektivní a alternativní způsoby investování i venture capital. Eh, a sociální podnikání, venture capital, který znamená alternativní investice do určitého typu podniků, startupů, takže to je, eh, to se týká mladých, inovativních, často malých podniků. Data z roku 2015-16 jsou sice pozbudivá, ale eh, to jsou první dva roky aplikace nařízení a pouze 25 venture capital v Evropě se získal v eh, členských stát, eh, mimo členské státy. Je třeba aby členské státy více se zapojily, aby se zvýšil počet podniků, do kterých lze investovat, aby se zlepšily i alternativní toky peněz a, a tak, se, tak se motivovali mladí podnikatelé k inovacím podnikání. Děkuji. Děkuji panu Kaputovi. Slovo má Notis Marias. Prosím. Děkuji bardzo, kyrie proedre. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Banky moc neutrpěly hospodářskou krizí. Mají peníze, ale nechtějí se o ně podělit. Nechtějí rozdávat novým eh, začínajícím společnostem, aby jim umožnili se rozvíjet. To znamená, že tyto firmy musí hledat peníze odinut. A proto je potřeba, abychom jim toto hledání usnadnili včetně mimo jiné možností jako rizikový kapitál, abychom podpořili začínající firmy. A to ve všech členských státech, například zejména u nás v Řecku. Chci zdůraznit, že Bank of Greece, tedy řecká banka, která je součástí toho kvantitativního uvolňování, má 42 milionů euro, které musí utratit a Nepodařilo se té bance tyto peníze uvolnit pro začínající firmy. Místo toho raději nakupovala dluhopisy, zatímco mohla podporovat malé a střední podniky, které zoufale potřebují financování. Aby konečně v Řecku došlo k nějakému růstu, v Řecku, které bylo tak tvrdě zasaženo politikou úspor vynucenou trojkou. Máme v Řecku milion nezaměstnaných, miliony nezaměstnaných. Ehm, děkuji vám. Tím ukončuji proceduru Catch the Eye a teď prosím eh, jménem Evropské komise pana komisaře Velu. Máte slovo, pane komisaři. Thank you very much, uh, Mr. President, honorable members, and thank you. Děkuji, pane předsedo. Opravdu vám děkuji za tak zajímavou rozpravu a vyjádření podpory z vaší strany ohledně eh, této dohody. Jak jsem zmínil, my jsme věnovali této, tomuto tématu velkou pozornost. Snažili jsme se podpořit vytváření kapitálové unie. Proto oceňujeme konstruktivní přístup. Zdá se tedy, že budeme pokračovat rychleji. A prostřednictvím těchto reform, revitalizaci eh, těchto označení EUVEC a EUSEF, myslím, podpoříme jednotný trh kapitálu a budeme mít také více zdrojů pro financování, abychom podpořili eh, naše rostoucí a inovativní podniky. A to je podstatný krok vpřed pro eh, naši ekonomiku a je to krok správným směrem. Ještě jednou chci poděkovat Evropskému parlamentu paní zpravodajce, paní Pietikainen a panu Gualtierimu za jejich práci. Děkuji. Já vám děkuji, pane komisaři, a nyní má slovo paní Sierpa Pietikainen. Prosím, na dvě minuty. Já bych eh, chtěla poděkovat komisi za velice kvalitní a konstruktivní spolupráci v průběhu celého procesu a, doufám, že i nadále to tak bude pokračovat. Ale eh, myslím, že stále tu je ještě třeba něco udělat, například ohledně toho fondu EUVEC rozšířit kapitálové možnosti, na které bychom se měli v pozdější fázi zaměřit, až bude probíhat revize. Co je nyní nejdůležitější? komise nyní musí provést tuto revizi. Doufám, že učiníte ty nezbytné kroky, aby se zajistila transparentnost a celoevropské eh, zpracování těch eh, fondů EU VECA pod dohledem ESMI. Myslím si, že toto je opravdu zásadní pro vytvoření efektivního evropského rizikového eh, kapitálového trhu a trhu EU VK. To je opravdu jedna z těch věcí, které jak si stále